na o Guantanamo, která byla plánována na čtvrtek odpoledne. Chce se přihlásit pan Salafranka o slovo v tuto chvíli? Děkuji. Dnes ráno jsem předložil tuto žádost za naši politickou skupinu s ohledem na respektování dohody z 18. dubna. Hlasování mělo být teď v květnu po dubnové debatě. Pani, paní Podimata požádala, abychom to předložili písemně a bylo nám řečeno, že ve tři hodiny odpoledne bude toto zveřejněno. Takže můžete prosím vyjasnit, kdy uzavřeme toto dosti únavné téma, abychom mohli dostat našim závazkům. Máme to také od socialistů za paní De Kaiser. socialisté mají protinávrh a byla to jednomyslná podpora toho, takže prosím vyjasněte, jaká je situace. Mělo se to vyřešit ve tři hodiny, bude se to řešit jak, tedy dnes nebo zítra na základě jednacího řádu. Podle rozhodnutí přijatého předsedou sněmovny, to bude předloženo k rozpravě zítra odpoledne.